Eh, zápis a schválené texty eh, z jednání ze 14. října jsou k dispozici. Má někdo námitky? Není tomu tak, takže zápis je tímto schválen.